února a e, zápis z 1. a 2. února jsou k dispozici. Tyto zápisy jsou nějaké připomínky k tomuto? Ne, takže tímto je odsouhlasen zápis z minulého plenárního